nereagovali na, potř- na požadavky Evropského soudního dvora. Zde boj proti těmto různým fobím, to musíme, tím musíme bojovat i prostřednictvím kultury. Děkuji, omlouvám se, musím vás eh, utnout, protože máme velký, velký zkus paní Intveld, dvě minuty. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já nebudu opakovat, co bylo řečeno tady kolegy, předřečníky, protože si myslím, že zde eh, mezi námi panuje úplná schoda, jenom pár poznámek eh, na adresu institucí EU. Za prvé, stejně jako kolegové, tak eh, jsem hrdá na to, že vlastně máme té první rezoluci, první usnesení o intersexuálních osobách. To je podle mě velice silný politický signál a zároveň také i zde máme seznam aktiv, akcí, to přijala komise na začátku svého mandátu. A to jsou vlastně dvě rezoluce, které by měly být takovým dědictvím pro příští parlamenty, příští komisy. A měl by to být apel na to, abychom jednali aktivněji, vehementněji než v minulosti. Já jsem přesvědčena, že nás čeká spousta práce. Ano, máme za sebou úspěchy. Například, když se podívám na radu, tak jedna z posledních eh, schůzí rady, tak tam zatím se člen, členské státy nedohodly na tom prohlášení, které se týká lopráv LGBTI, to jako ve středověku, některé země to blokovaly. I vím, že 10 let, více než 10 let je zablokována i ta směrnice proti diskriminaci. A když se podívám tady, u nás, tak pan Tajány, to je jeden z klíčových řečníků na kongresu rodin, takže to je jedna jedna z nejvíce homofobních konferencí na světě. Jeden ze spoluorganizátorů je mm, organizace Citizen Goal, což je v podstatě Eh, máme zde Trumpovo národní deklaraci, to je nejvíce homofobní deklarace na světě. I to podepsali někteří tady z našeho parlamentu. Já nema, nechci být zastupována pana, panem Tajánem, aby nám tam zastupoval na takovéto akci. To je pokrytectví mm, největší, které jsem kdy, které jsem kdy viděla. Děkuji. Paní Reinteke, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Evropský parlament odsuzuje eh, sexuálně normalizační chirurgii a léčbu. To je velice jasná věta. Věta, která mění historii a není ani tak komplikovaná, ale spíše jednoduchá. Zítra bude mít tento parlament šanci skutečně dělat historii. Budeme hlasovat pro první usnesení o intersexuálních osobách zde v parlamentu. A ano, nebudeme schopni odstranit tedy všechno eh, tady to utrpení, které tedy eh, vlastně kvůli převažující ideologii, ale budeme se snažit eh, stigmatizace a diskriminace je potřeba proti tomu bojovat, ale můžeme zítra hlasitě a jasně říci, že budeme bojovat za budoucnost, tak aby práva intersexuálních osob byla dodržována v Evropské unii. A tento vzkaz je velmi důležitý a přichází v klíčový okamžik, protože práva všech lidí LGBTI po desítkách letech pokroku. Je teď riziko, že, uděláme kro, že se udělá krok zpět a vlastně Evropská unie musí přijmout strategii, jak tomu předcházet. Nový seznam eh, opatření týkající se práv, to je vlastně to nejmenší, co komise může udělat, aby tedy pomohla těm, kteří skutečně bojují za to, aby mohli žít a eh, milovat v důstojnosti. Konkrétní opatření chceme, aby se odblokovala horizontální směrnice v radě, tak aby zpráv LGBTI se udělala priorita i v rámci následujícího pracovního programu také tedy eh, zprávo svoboda pohybu LGBTI v Evropské unii, aby byla přijata všechna možná opatření pro to, aby eh, práva LGBTI byla dodržována všude v Evropské unii. To musíme udělat pro evropské občany, kteří to od nás očekávají. Děkuji. To uzavřelo náš seznam a teď dávám slovo panu ministrovi Čajmbovi, aby zareagoval. Děkuji, paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, poslanci, paní komisařko, já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za příležitost diskutovat o takto důležitém tématu dnes zaměření na práva intersexuálních osob, která by měla být chráněna ve všech členských státech. A to je tedy předmětem této otázky. Na, záv, na úvod bych rád řekl, že násilí a diskriminace nemá v evropské společnosti žádné místo. Principy a hodnoty eh, v, eh, v ustanovené v, eh, v, ve smlouvách Evropské unie musí být obhajována tato práva jsou také zakotvena v listině základních práv a svobod a musí být zakotvena v legislativě. Je potřeba, aby Evropa byla zavázána k toleranci a k rovnému zacházení. To je tedy jedna z hlavních myšlenek evropské společnosti naše společnosti jsou stále rozmanitější a inkluzivnější a musíme zajistit rovné, rovný přístup k ženám, k mužům, k sexuálním menšinám, k lidem s postiženími, s občanům všeho věku a musíme na tom dále pracovat. Já musíme zajistit stále větší emancipaci a toleranci. Rada už schválila legislativu, která jasně zakazuje diskriminaci článku 19 smlouvy o fungování Evropské unie, ale jak víte, antidiskriminační zákon je poměrně žitý a tak, aby byla chráněna tato práva na evropské úrovni. Rada ještě nevyčerpala veškeré své legá- zákonné možnosti v tomto ohledu, nicméně eh, co se týká specificky práv intersexuálních lidí, hovoříte o otázce eh, o otázkách, které by se měly projednávat. V roce 2016 rada odpověděla pozitivně na seznam e, opatření e, komise, aby se zlepšila kvalita života těchto osob. To bylo poprvé, kdy rada schválila prohlášení, že se zavázala tedy k boju, ke zlepšování kvality života lezeb e, homosexuálů, intersexuálních a transgender osob. Toto byl historický okamžik. Rada vyzývá komisi, aby šířila, aby podporovala plnění těchto eh, opatření aby bylo dosaženo většího pokromu a také vyzývá členské státy, aby přijímali opatření, aby bojovali proti veškeré diskriminaci v terénu. Je to tedy odpovědnost členských států, aby takto postupovali vážení poslanci musíme skutečně všichni přispívat k pokroku v krovném zacházení. Seznam eh, opatření komise, včetně výměny osvědčených postupů, bude vítán komise také má vést kampaň za informovanost a uvědomování si této problematiky. Také tím vlastně může, můžeme významně přispět k tomu, že zmapujeme situaci, včetně problémů, kterým, kterým tito lidé čelí i včetně těch chirurgických zásahů, o kterých jste hovořili. To je velice důležitá otázka, kde vlastně členské státy nesou odpovědnost a musí zde bojovat. Otázka registrace rejstři. To je také důležitá otázka. Zde také je to otázka i, i zdravotní etiky a odpovědnosti členských států, ale nicméně to má evropskou dimenzi. Jak víte, ta kategorie intersex není obsažena v, na seznamu zakázané disk, důvodu diskriminace ve smlouvách. Nicméně No, rovné zacház, rovný přístup k intersexuálním osobám patří plně k duchu naší společné Evropské unie a jejich hodnot. Musíme vést kampaň za větší inkluzivnost a musíme si konstruktivně vyměňovat zkušenosti a také proto jsme zde dnes a pracujeme na této problematice. Děkuji vám za pozornost a jen bych připomněl to, co jsem řekl na začátku že předsednictví rady zařadilo boj proti diskriminaci jako jednu z priorit na, se, na svou agendu a jsem velmi hrdý na to, že zde dnes mohu být a diskutovat o tom s vámi. Děkuji, pane mistře, a nyní paní Jourová. Vážení předsedkyně, vážení poslanci, nejprve chci poděkovat parlamentu za tuto debatu o diskriminaci LGBTI osob. Eh, komise eh, chce Eh, mm, eh, dělat pokrok v rovnosti eh, osob LGBTI a vítá, že parlament především tu situaci osob s intersex, že, že tomu přikládá tak velkou důležitost. V prosinci 2015 jsme předložili seznam kroků příštích měsících budeme prezentovat třetí zprávu o mm, těch e, přijatých opatřeních, k těm se ještě vrátím. Chci říci několik slov o problémech, které souvisí s intersex osobami, které, které jak my všichni víme, mají e, závažný problém, protože neodpovídají kategoriím muž a žena. E, zbytečná chirurgické e, zásahy u těchto intersex dětí jsou znepokojivé, protože nejsou schopni dát informovaný souhlas vzhledem k nízkému věku. Nicméně podle smlouvy o fungování EU definice zdravotní politiky a organizace a poskytování zdravotnických služeb spadá pod odpovědnost členských států. Komise respektuje princip subsidiarity eh, v této oblasti eh, etické odpovědnosti, že intersex, eh, které, které, které, které se týká intersex osob Eh, možn, třetí možnost ve veřejných dokumentech, to jsou také, je také v kompetenci členských zemí. Ohledně transgender osob členské státy musí zajistit, aby byly aplikovány relevantní zákony v souladu s mm, mezinárodními standardy lidských práv. Evropský soud rozhodl, že povinná sterilizace nebo um, léčba um, kvůli eh, legálnímu uznání genderu porušuje článek 8 umluvy. Nyní se vracím k těm konkrétním akcím, které mají eh, podpořit práva LGBTI osob. Na základě tohoto seznamu akcí komise provedla několik aktivit na zvyšování povědomí o problémech transgender a intersex osob nedávno zveřejnila novou zprávu o rovnosti práv intersex a trans. Také podporujeme organizace občanské společnosti, které také propagují transgender a intersex rovnost. Také zvyšujeme povědomí a organizujeme výměnu dobré praxe mezi členskými státy na těchto tématech. Na žádnost parlamentu eh, pilotní projekt Eh, mm, který byl proveden, se také zaměřuje na specifické problémy transgender a intersex osob. Jako, eh, seznam, jako součást seznamu akcí komise eh, prosazuje stávající práva LGBTI podle směrnice o volném pohybu. Komise vítá poslední rozhodnutí soudního dvora, bude monitorovat respektování členských států s aký o volném pohybu, co se týče sexuální orientace. Komise bude nadále implementovat opatření na podporu práv LGBTI i v roce 2019. V letošním roce nový eurobarometr o diskriminaci, včetně otázek rovnosti LGBTI eh, proběhne. A tato, tyto průzkumy nám přinesou významná data pro naše budoucí akce. Letošní rok je rokem hodnocení a příprav na budoucí aktuální akce LGBTI, které by měly být přijaty eh, novou komisí a měl by to schválit parlament. Komise chce úspěšně eh, eh, předat tuto agendu příští komisi, ale já doporučím svému nástupci, aby eh, spolupracoval s parlamentem a občanskou společností při přípravě budoucích kroků pro LGBTI, tak jak je navrhováno v návrhu, kterou, který dnes projednáváme chci reagovat na diskusy. Eh, dosavadní. Komise pokračuje propagaci eh, horizontální směrnice o rovném zacházení. Jak eh, jste správně řekli, já bych považovala za hambu, že to je leta již blokováno v radě. Vy víte, že tato legislativa vyžaduje jednomyslné přijetí, proto potřebujeme všechny členské státy. A já jsem indikovala, že eh, po tolika letech blokování eh, smlouva nabízí možnost eh, posílené spolupráce a nebudete překvapeni, když členské státy, no alespoň v těch reakcích, které jsem dostala v radě, ale v mnoha bilaterálních setkáních, tak potvrdili, že potřebují více času a nechtějí zesílenou spolupráci, protože jde o základní práva. Proto předávám tuto informaci a budu i nadále to prosazovat, protože pravidelně diskutujeme eh, perspektivu této směrnice, kterou chci vnímat pozitivně. Poslední komentář. Také jste otevřeli téma nenávistných projevů online i obecně. Komise pokračuje v intenzivní práci společně s IT sektorem ehm, na radikálním eh, omezení nenávistných projevů online a eh, na sociálních sítích a jsme poměrně úspěšní. IT sektor dělá to, k čemu se zavázal v kodexu chování a my budeme i nadále pokračovat v těchto krocích v budoucnu až do konce našeho mandátu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Budeme pokračovat s rozpravou a na minutu má slovo pan Faria. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Pohnutí Me Too, tak tisíce příslušníků LGBTI na Twitteru sdíleli eh, své zkušenosti se šikanou a podobně. A není žádný důvod v 21. století někoho diskriminovat kvůli sexuální orientaci či podobným charakteristikám a eh, pořád ještě mm, eh, osoby LGBTI nemohou uplatňovat stejná práva a volný pohyb po celé EU Ehm, proto členské státy musí stejnou měrou chránit svobody těchto osob, přístup k sociálnímu zabezpečení, ke zdravotnictví a podobně. A komise musí mm, mm, přijmout razantnější strategii pro tyto osoby, včetně eh, například eh, uznávání tedy sňatků eh, nebo musí tedy chránit děti především. A děkuji, paní Ward. Když hovoříme o LGBTI, eh, intersexuálních osobách, tak eh, často zapomínáme na to, že po století byli diskriminováni kvůli tělu. A eh, ono se to prezentovalo jako zdravotní problém, ale přece na tom není nic nezdravého, když je někdo intersexuální osobou i nucená normalizace, takzvaná na dětech, to je neakceptovatelné, hanebné. E, vlastně i teď v roce 2019, že ještě k tomuto dochází v EU. Fakt, že e, my e, jsme ochotni provádět takové zásahy na dětech bez jejich souhlasu, protože nemohou dávat souhlas, to je ne přijatelné a je třeba, abychom eh, tedy uznali, že intersexuální osoby, osoby že mm, ne, nejsou osoby, které můžeme nějak zaškatulkovávat kvůli eh, specifickým rysům. Ne. A já především eh, to platí pro děti, které takto nelze škatulkovat. Já jim musím říct, že nejste sami. Děkuji paní Stevens, minuta a půl dámy a pánové, i teď nyní vlastně práva osob LGBTI nejsou zaručena v celé EU. Existují velké rozdíly mezi členskými státy, není zde žádná komplexní ochrana mm, těchto lidí. Eh, řada zemí EU ani neuznává sňatky mezi dvěmi muži či dvěmi ženami a nebo i dokonce eh, v osmi členských státech je hm, potřebná předběžná sterilizace a ne, i v de, a devět států vyžaduje psycho, psychologické testy a 21 států eh, provádí eh, no, ty operace vedoucí k takzvané normalizaci u dětí. Takže já podporuji tuto otázku na komisi. Je třeba zajistit, že komise dá prioritu právům těch, těchto osob ve svém pracovním programu 2019 až 2024 a bude posilovat práva příslušníků LGBTI, aby mm, byli eh, lépe mainstreamováni, třeba pokud jde o školství a zdravotnictví. A mm, je je třeba, aby Evropa prováděla i osvětové kampaně ohledně těchto osob a jejich rodin. I musí zajistit, že volný pohyb eh, těchto osob, včetně těch takzvaných duhových rodin, takže to bude garantováno. Máme zde i eh, nedávný judikát Evropského soudního dvora, který říká, že je neakceptovatelné, že pořád ještě v řadě členských států e, tyto osoby jsou považovány za druhořadé osoby. Děkuji. A paní Ernst? Tam je dnes poprvé, zde máme usnesení o právech intersexuálních osob a to už bylo na čase skutečně, protože tabuizace tohoto tématu hm, to vlastně e, usnadňuje, že vlastně lidé jak si žijí v tom temném prostoru právnosti a někdy si neuvědom a někteří jiním určují, co je nebo co není správné, že vlastně je potřeba eh, často provádět tady ty chirurgické zákony. Takže dnes nechme, eh, shodněme se na jedné věci, měli bychom se všemi silami zasahovat za to, aby takovéto lékařské zásahy byly zakázány protože mají neotřesné následky, když nejsou nutné z lékařského hlediska. Intersexualita není žádná nemoc, kterou bychom měli léčit, ale jsou to normální lidé, kteří sami eh, se rozhodují o tom, jakou perspektivu chtějí mít. A vlastně není, myslím si, že jde o to, aby se odstranily tyto pochybnosti. Diskriminace proti uznání intersexuality musí být skutečně stíhána je potřeba eh, zaměřit se na tu pozitivní eh, veřejnost, na normalizační debatu, tak aby, aby se tedy skutečně pochopilo, že lidský život je opravdu důležitý a že je potřeba takto k němu přistupovat. Děkuji pan López Aguilar na jednu minutu. Paní komisařko Jourová, otázka k ústnímu zodpovězení. To je takový nástroj kontroly nad komisí, který vyzývá eh, komisi právě, aby něco učinila a o tom usnesení budeme hlasovat včer, ve čtvrtek. V podstatě týká se to ale celé diskriminace, kterou trpí evropští občané a především ty nejvíce zranitelné kategorie, což je případ osob, které jsou diskriminovány, dokonce i kriminalizovány kvůli sexuální orientaci a mm, LGBTI Eh, intersexuální osoby, transexuální osoby včetně. Já myslím, že je důležité, abychom si řekli, že je třeba, aby členské státy zlepšily svoje postupy a to především aby k intersexualitě nebo k sexuální orientaci nepřistupovali jako k nějakému patologickému jevu a nutili osoby do něčeho prostřednictvím chirurgických, farmakologických praktik. Zde máme zprávu Lunaček, o které jsme hlasovali v roce 2014, která nabízí globální vizi práv osob eh, s, to, s jinou, se, s touto sexuální orientací. Já budu striktní a musím oznámit, že eh, byla jsem informována, že se dostaneme 10 minut po půlnoci, takže budu muset budu muset provést určité škrty, takže paní Forenza, prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko Jourová, také, jak již bylo zde řečeno, já myslím, že je velice důležité mluvit o tomto tématu v této společné rozpravě o e, právech osob LGBTI a o usnesení o osobách intersexuálních. Jak připomněl kolega Vioty, já si myslím, že e, již i v podstatě toto je eh, plot eh, práce mm, té pracovní meziskupiny. A já jsem k tomu také přispěla, to je pro mě velká čest. Eh, a já jako příslušnice feministického hnutí, tak my tomu říkáme transfeministické hnutí, protože zde jde o osvobození, emancipaci osob, žen a příslušníků LGBTI dohromady. A jak jsme slyšeli, je třeba odsoudit jasně, vehementně, razantně veškeré chirurgické zákroky, které se provádí z tohoto titulu na dětech. Proto jsem ráda, že tuto rozpravu zde můžeme vést. Děkuji. Pan Sošněc. Nemá eh, absolutně žádného povodu. Děkuji není zde vůbec žádný důvod, aby Evropská unie se strachovala o osoby se sexuálními dysfunkcemi, které se nažívají, nazývají LGBTI nebo jinak. Je to nyní skupina, které věnujeme příliš velkou pozornost. Mají dokonce některá privilegia, protože nedávno ve Spojeném království byla situace, kdy Eh, policie uvěznila ženu, protože na internetu nazvala eh, muže, mužem, který vlastně si nechal uříznout penis a změnil své pohlaví eh, lidé samozřejmě, každý má samozřejmě právo myslet si něco jiného. Já mám také právo vyjádřit svůj názor i na internetu a někdy se lidé, co my děláme, je, že zastrašujete lidi a levicové strany se snaží omezovat kritiky a terorizovat společnost. Paní komisařko Jourová, máte slovo na závěr. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Předtím jsem hovořila příliš dlouho, tak teď budu velmi stručná. Já jsem vám chtěla poděkovat za tuto rozpravu. Parlament skutečně ukázal, že je velmi zavázán v této práci. Já slibuji, že budu dělat to tež, vyjadřuji svou připravenost k tomu, že budeme, budu pracovat na této důležité agendě v našich následujících krocích. Jedna konkrétní věc, domnívám se, že bychom měli ještě společně s LGBTI eh, udělat určité hodnocení toho seznamu opatření, jak to funguje, jaké jsou výsledky, co by se mělo ještě udělat, co by se mělo změnit v budoucnu v tom akčním plánu pro LGBTI v i v rámci Eurobarometru, to si myslím, že by bylo velice důležité, abychom se setkali s jejich zástupci a společně to zhodnotili. Takže toto je moje výzva a myslím si, že by to byla velmi důležitá akce, abychom společně se tímto zabývali. Děkuji vám, paní komisařko, a na závěr ještě ministr Čamba. děkuji. Ještě jednou děkuji za tuto diskusi. Myslím si, že ukázala, že ještě je potřeba udělat hodně práce, ale současně si myslím, že můžeme být hrdí na to, co už jsme dosáhli v této oblasti, jak jsem již řekla. Rada se dívá pozitivně na seznam opatření komise Těšíme se na další implementaci tohoto seznamu opatření. Budeme pokračovat v boji proti veškerým formám diskriminace. Povedeme politickou debatu a už jsme to jasně vyjádřili. Evropa musí dosáhnout pokroku v toleranci. Je to naše odpovědnost jakožto politiků, abychom slova přeměnili v činy. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Uzavírám tuto rozpravu. Máme zde šest návrhů na usnesení jedno z Libe a pět z jednotlivých frakcí a hlasovat budeme v různých dnech. A nyní se posunujeme k dalšímu tématu, to je otázka k ústnímu zodpovězení používání konopí pro lékař léčebné účely. Nebude zde catch the eye, protože už velmi překračujeme čas a takže toto vám sděluji. Informuji, že překročíme půlnoc tedy, takže prosím vás o odpuštění, že opravdu nebude catch the eye. A hned dávám slovo na úvod této debaty paní Šujce jakožto spoluautorce na pět minut. U proteklé godiny veliký díl moga ráda u parlamentu. Děkuji. Um, poslední eh, roce jsem um, Eh, pracovala v tomto parlamentu právě na eh, nutnosti mm, preventivního výzkumu v případě onemocnění rakovinou. A přitom jsme se dozvěděli, jsme dědili mnohé o mm, používání konopí pro lékařské účely. Ehm, mm, kvalita ehm, mm, nebo léčiva, které jsou, ehm, jsou založeny na konopí, by měly být dále financovány. Eh, z právního eh, hlediska je to stále eh, vnímáno negativně, často se to různě interpretuje. Budoucí rezoluce a další práce samozřejmě byla věnována částečně využívání eh, konopí k léčebným účelům a na druhé straně k zneužívání, eh, které by se mělo mm, penalizovat. Eh, komise omezuje maximální obsah aktivních látek a naše Ehm, práce ve zdravotnictví, ehm, zdravotníci, ehm, pak je tam, e, proto tedy žádáme e, v našem dotazu e, od komise o důvodnění. Eh, jaké prostředky eh, by minovala na tento výzkum v rámci nového eh, pro, výzkumného rámcového programu a věří komise, zda regulační rámec tento výzkum a používání konopí pro lékařské účely. Bude komise stanovit normy, hmm pro nelékařské využívání konopí v textu rezoluce. Jsou také ehm, výzvy k spolupráci, aby byla ehm, právní definice lékařského konopí. Mm, jenom toto konopí a na něm založená léčiva by pak by schválila Evropská agentura pro léčiva. My víme, že konobí eh, se skládá z různých kanabinoidů, které eh, zmírňují symptomy, jako jsou eh, bolesti, chronické spazmy, rozrušené sklerozy a podobně. Ehm, pokud se to eh, dále, bude dále, pokud to bude povoleno k dalšímu užívání, tak se tím také omezí černý trh. Přístup eh, mladistvých k tomuto konepí se tím také omezí. Na druhou stranu bude možné pacientům, kteří to budou používat, tak pro ně bude možné k tomu mít přístup. Samozřejmě eh, tam budou opatření týkající se starších osob nebo těhotných. Mm, jsou tedy důkazy, že konobí ve vědecké literatuře ehm, mm, je účinné především u rakoviny, kronovy, nemoci astmatu nebo symptomy eh, u roztroušené sklerózy. Také ehm, je to efektivní ehm, mm, Eh, pro případy deprese a podobní eh, na onemocnění. Práce Evropské agentury, zvyšování vědomí o konopí a eh, na ní založených léčivech má velkou důležitost, protože to skutečně může pomoci pacientům, kteří to potřebují, samozřejmě s důkladnou analýzou a výzkumem. A nyní je na politicích společně s praktiky, aby mm, se shodli a co nejrychleji to ukončili, tento boj. Mm, pak eh, je nutné eh, rozdělit tedy eh, lékařské použití konopí od rekreačního. Každé použití, které nebude pro léčebné účely, bude, by mělo být vyloučeno. Paní předsedkyně, <clears throat> v posledních letech jsme viděli, jak se hodně vyvíjí terapie založené na konopí a jeho komponentech a jak se více používá konopí pro léčebné účely, terapeutické užití. Eh, konopí se hodně diskutovalo u řady diagnóz jako roztroušená skleroza, jako posttraumatický stres, eh, různé poruchy typu úzkosti a podobně. Chci zdůraznit rozdíl mezi ne farmaceutickým konopím a e, léčivými e, přípravky mm, na bázi konopí. Pokud jde o regulaci jako takovou, tak e, zde je náš úhel pohledu omezený, protože to je v kompetenci členských států. To znamená, každý vnitrostátní úřad rozhodne, zdali je to legální či nikoliv na jeho území. Na druhé straně, Eh, náš farmaceutický evropský rámec je jasný v tomto a zahrnuje konopí, respektive eh, léky založené na konopí, tam spadají. I povolení uvedení na trh je eh, možné pouze, pokud byla prokázána efektivita takového přípravku a pokud dospělo se k závěru, že má blahodárné účinky. A mm, mm, poté i prostě poté, co se pro, začne prodávat, tak je pod kontrolou v rámci farmakovigilance, tak jak je to u jiných léků, léčivých mm, přípravků. Takže jak přispět do této diskuzi? No, mm, po, vědecké poznatky, eh, vča, eh, včasný dialog. Tady má Evropa svoji přednou hodnotu a navíc může koordinovat různé evropské agentury a já bych chtěla teď eh, se zaměřit na vaše konkrétní otázky. Na začátku musím zdůraznit, že je třeba více výzkumu, pokud je o bezpečnost a efektivitu kanabinoidů a terapii na tom založených. Dále, eh, zde to bude možné prostřednictvím programu Horizont 2020 Máme zde návrhy na výzkum na období 2019 až 2020 a pokud jde o ten minulý rámcový program vědy, výzkumu, inovací, tak zde Evropa financovala řadu projektů a grantů. Více než 40 milionů euro se věnovalo právě na výzkum konopí a karabinoidů eh, a těchto sloučenin. Eh, my chceme podporovat vědu výzkum v Evropě a budeme pokračovat v tomto přístupu v novém rámcovém programu Horizont Evropa, tak Evropa komise bude podporovat nadále výzkum, včetně inovativních oblastí, jako jsou ty novátorské terapeutické přístupy. A nyní vaše, eh, druh, váš druhý okruh otázek zde samozřejmě zdravotnické záležitosti, to je velice jako složitá věc a je to v kompetenci členských států. Evropský regulační rámec eh, stanoví mm, mm, otázku povolování, reguluje povolování těchto výrobků, které vychází z konopí, pokud jejich bezpečnost a efektivita byly prokázány, ale jinak je to v kompetenci členských států. Ale to neznamená, že Evropská unie by nepřispívala do celé této diskuze. V říjnu 2016 Evropské monitorující eh, Centrum eh, pro léky a závislost na lécích tak eh, také aktualizovala svoje politické postoje k konopí a v, v prosinci 2018 agentura zveřejnila zprávu o léčivém používání konopí a konabinoidu, kde reagovala na politiky na politiku. Takže eh, pokud, teď pokud jde o ještě o vaši třetí sérii otázek, chci zúraznit, že nefarmaceutický konop, eh, ne, konopí je mimo kompetenci. Komise je si vědoma eh, diskuzí, která teď probíhají v expertních skupinách Světové organizace, zdravotnické organizace, která se zabývá otázkami závislosti a psychotropními látkami. Takže eh, pokud to bude relevantní, tak i zde přijmeme eh, mm, závěry a mm, v kontextu naší farmaceutické legislativy. Děkuji a nyní má slovo pan Líze minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Léčebné využití kanabis konopí je smysluplné. Tyto produkty mohou pomoci pacientům, které kdy jim jiné léky nedokážou dostatečně pomoci. Nicméně zde jsou dva extrémní e, případy. Něco takový ten efekt Pavlo, Pavlovova psa, že slovo slyší konopí a, každý, a lidé reagují, no to je něco zakázaného, ilegálního, musíme být proti tomu. A takže tady tento Pavlovův reflex není přiměřený v těchto případech. A na druhé straně musíme také dbát na to, aby pacienti eh, jakož například některý pacient řekl, proti mým bolestem zad pomůže jen, když si dám jointa, ale sam, samozřejmě odborný lékař zase má na to samozřejmě jiný názor, co všechno je možné dělat, takže musí to všechno být v určitém regulovaném rámci, musí se to dělat opatrně a rozumně a stejně jako u jiných léčiv vlastně musí zde být pravidla pro přípustnost, pro certifikace nemůžeme říci, když tedy konopí se může využívat, tak prostě tak jakkoliv je potřeba opravdu mít jasný rámec a v tomto případě to můžeme podpořit. Děkuji, pan Baláš, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já jsem měl svalové bolesti v jedno, a v mé zemi ve Francii jsem šel k neurologovi a jedinou věc, kterou mi řekl, no poslouchejte, zakožte si hašiš. Problém je, že kouření škodí zdraví a potom hašiš je zakázán tedy v mé zemi. A nemyslete si, že v celé Evropě dnes můžeme používat léčebný konopí, to CPM Není to taky. potřebujeme evropský rámec a z tohoto hlediska je nesmírně důležité, aby komise dala jasné pokyny členským státům, které budou jasné. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že to usnesení, kterou zde předkládáme, je jasná zejména, že lékaři budou kontrolovat, budou, bude to na lékařský předpis, nejde nejde o to, že každý, kdokoliv může využít konopí, ale že jediný lékař může rozhodnout, že kanabi, konopí nebo kanabinoid může být využit v rámci pro řešení určitých zdravotních potíží nebo bolestí pacienta. Ale jsou zde některé pozměňovací návrhy, které předložili zejména konzervativní poslanci, kteří říkají, že je to jenom ta zdralékařská forma, která může být užitečná. Není to tak úplně pravda, protože víme, Známe některé způsoby, například čaj, mast a tak dále, mohou být efektivnější a cílenější pro některé pacienty, kteří špatně snášejí léky. Takže pozor, určitě ano, potřebujeme léčiva a je potřeba, aby byla kontrolovaná, ale musíme také důvěřovat lékařům, aby mohli předepsat i jiný způsob. A tajména, to je zejména smysl pozměňovacích návrhů, které předložila moje frakce. Některé způsoby mohou být vhodnější pro některé patologie a pro některé osoby. Nejsou žádné možné výjimky, žádné odchylky, je to opravdu molekula CBB konopí k léčebným účelům a nikoli k rekreačním účelům, to upřesňuji, ale tomu jsme otevření, protože to nesmí zatím být farmaceutická lobby, která se jaksi pustí a bude rozhodovat v této věci. Tak to být nesmí. Děkuji. Na jednu a půl minuty paní Krupa. Eh, Popírám mě tylko nejenom eh, výzkum nových léků přírodního původu, eh, které mají menší vedlejší eh, účinky, ale já podporuji profilaktiku, včetně, která by měla především eliminovat rizikové faktory. V té rezoluci vidíme, že oficiální data financování Eh, lékařského konopí téměř neexistuje a důsledky používání produktů založených na konopí se týkají pouze um, um, pozitivních um, efektů po chemoterapii. Um, klinický výzkum o dopadu THC a CBD, než eh, bude eh, konopí uvolněno do běžné užívání. Eh, konopí s vysokým obsahem THC, to by nebylo příliš odpovědné. To nejprve je třeba provést klinické testy pro jednotlivé nemoci a teprve až Eh, když budou eh, ty zisky vyšší než vedlejší účinky, pak experimenty s léky a mm, návrh na jejich použití v, eh, pro mnoha nemocí bez kredibilního výzkumu je vlastně, jde proti profilaktice léč, především léčba léky, které vyžadují adaptaci a potřeba stále rostoucích dávek, což vede k také k vedlejším účinkům pan Flanagan. Já podporuji většinu této rezoluce. Musíme vytvořit legislativní architekturu na podporu legalizace lékařského konopí v celé Unii. Potřebujeme zajistit, aby eh, lidé jako Věra a Paul eh, měli možnost léčit, eh, museli tedy šestkrát ročně do Nizozemí, aby mohli léčit svoji dceru Mm, je třeba zajistit, aby ta, tyto léky se mohly dostat k ním, do jejich domů. Je, volný pohyb je jeden z pilířů této unie. Nechť je pohyb těchto léčiv také realitou. Eh, a další tisíce lidí eh, vědí, že eh, lékařské konopí může pomoci. Jejich devítiletá dcera již nemá záchvaty a nemusí tak často do nemocnice. My chceme, aby všichni, kdo to potřebují, měli tuto budoucnost. Tato rezoluce se přiblíží k eh, tomuto dosažení tohoto úspěchu. A nyní paní komisařka Jourová. Mm, paní předsedkyně, vážení um, poslanci, děkuji vám za tuto zajímavou diskusi. Eh, chci vás ujistit, že komise bude podporovat činnosti, které zvyšují vědecké chápání a bude rozvíjet jasné a konstruktivní doporučení v této prostě. Děkuji, paní komisařko, tím končíme diskusi. Máme jeden návrh rezoluce z výboru NV a hlasovat se bude zítra. Nyní přejdeme k ústní mm, otázce modifikace lidské zárodečné linie. A slovo dostane autor na dvě minuty, pan Mikolašik. Mm, žena paní komisařko, vážení, na paní předsedkyně, vážení kolegové, otázka, kterou si klademe a kterou klademe komise, a radě, má obrovský význam pro další vývoj nejenom naší společnosti, ale i lidstva jako takového. Modifikace lidského genomu se totiž netýká jenom úzké skupiny, která chce určovat vědecko-výzkumný pokrok. Týká se nás všech. Technologie genetického editování somatických buněk je přínosem s revolučním potenciálem, například v léčbě chorob pacientů. Je však třeba důkladně rozlišovat genetické editování embryí gamet, které přináší riziko závažných vedlejších účinků nejen pro jednotlivce, ale i pro jeho potomky. Dědičné genetické změny by vedly ke změnám všech budoucích generací. Nezodpovědný, neetický experiment čínského vědce He Cheng Wei, který vytvořil první geneticky mm, upravené děti pomocí mm, technologie genetického editování, si e, vyžaduje vážnou mezinárodní odpověď. A touto odpovědí může být jednoduché volání po zavedení, nemůže být tedy jednoduché volání po zavedení standardů bezpečnosti a efektivity pro e, takto editované děti. Problémem není jenom, jak to bylo provedeno, ale co bylo vykonané. Genetická úprava zárodečné linie je mezinárodně zakázaná pro rozpor Eh, s hodnotou lidské důstojnosti, lidských práv, integrity a rovnosti. Následky reprodukčního genetického inženýrství vyvolávají závažné společenské etické rizika. Vědecká komunita nemůže mít výhradnou kompetenci rozhodovat o takto závažné věci s dalekosáhlými důsledky. Důvěra veřejnosti vůči novým technologiím je součástí lidského pokroku je potřebná celospolečenská diskuse založená na správné interpretaci vědeckých poznatků v sociálním kontextu. Proto vyzýváme komisi, aby zaujala jasný postoj lídra podpoře celosvětového zákazu genetické modifikace lidí a vytvořila platformu zapojení veřejnosti do této diskuse. Děkuji. Thank you and I Děkuji a nyní má slovo pan minister Čamba za radu. paní předsedkyně, dámy a pánové. Já chci poděkovat za tuto příležitost dnes diskutovat o e, zárode, o modifikaci zárodečné linie a hovořit o tom, že toto je téma, které jde třeba se angažovat, protože to má velké etické důsledky. Já jsem si vědom mm, mm, nedávné neblahé události, kdy o které hovoříte i zde, mm, a kdy mm, se e, e, kdy e, vznikla taková kampaň ohledně možných důsledků způsobených tou možností upravovat lidský genom. Dámy a pánové, klinické testy nám ukazují, že genomová editace mm, se používá při léčbě která postihuje jednotlivce, který trpí od něko, eh, jako některými diagnózami a především zde eh, se eh, šlo o to, aby se zmírnilo lidské utrpení tím, že se otevřou cesty novým terapiím. Na druhé straně jsem přesvědčen, že všichni si děláme starosti, jaká jsou rizika spojená s manipulací genomu budoucích generací tomto kontextu mm, dovolím si připomenout, eh, eh, že diskuze o etických důsledcích eh, vědy, o možnostech manipulace, mm, že mm, v podstatě již je to něco, ale co existuje několik desetiletí. Politici, vědci dobře si to uvědomují, že tady je ten, ta možnost a Toto vedlo i k různým legislativním iniciativám, které se snaží striktně regulovat eh, genovou manipulaci eh, zárodečné linie. A jako mm, poslanci zde i já chci poukázat na legislativní rámec, který máme v Unii, a to především legislativa, která se týká farmaceutických prostředků, léčivých prostředků a e, tam se striktně reguluje právě interakce s lidským genomem a zakazuje se zde e, zárodečná modifikace. Zde také chci vás všechny upozornit na Chartu základních práv Evropské unii, kde máme ten princip porušování lidské důstojnosti a zde se jasně zakazují takovéto eugenické praktiky v medicíně a biologii a já eh, eh, sem určitě spadá i eh, zárodečná zá, modifikace genomu. A zde je třeba si uvědomit, že zakládající smlouvy, a to především článek 116, osobe 7, smlouvy o Evropské unii, tak tam členské státy, ne Unie, ale členské státy jsou kompetentní pro eh, zdravotní péči, včetně etických eh, důsledků a eh, samozřejmě to, to, ta genomová modifikace, to je způsob léčby, takže by se to mělo regulovat na úrovni členských států, ale Samozřejmě pokud jde o evropskou legislativu, tak vězte, že komise se věnuje této tematice a pokud to bude nutné či vhodné, tak připraví určitě komise legislativní návrhy. A mm, jako předsednictví, a i myslím, že příští předsednictví, my budeme eh, připraveni dát těmto návrhům plnou prioritu a tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji a nyní paní komisařka Jourová, paní předsedkyně. Komise skutečně si vědoma etických a právních důsledků posledního vývoje na poli eh, genomové modifikace zárodečných linií a na globální úrovni my jsme se zapojili do dialogu s mezinárodními institucemi, jako s, vě, mm, s akademiemi vědců, jako s mm, pracovní skupinou OECD, která se zabývá biotechnologií, nanotechnologií a konvergentními technologiemi. A i tato komisa se zabývá právě etickými a právními eh, důsledky genové editace. Jsme si, zapojili eh, jsme se i do eh, do tedy eh, těch orgánů dohledu nad genovou editací. Zde i máme program inovací a výzkumu mm, a program tedy, mm, který se týká i testování různých zdravotních prostředků, kde je právě zakotven zákaz takovýchto vědeckých aktivit. A dále máme robustní regulační rámec, který se týká Eh, léčebných prostředků, a který se opírá o eh, úmluvu z Ověda, o úmluvu z Rady Evropy v oblasti lékařství. Regula, nařízení z roku 2007 o mm, eh, pokročilých terapiích zakotvuje striktní kontrolu bezpečnosti a adekvátnosti a cen, cen, stanovuje jak by měl vypadat centralizovaný systém homologací. A kromě toho mm, ty, mm, máme zde tyto eh, mm, techniky, které jsou povoleny in vitro pro účely vědy, to je v kompetenci členských států. Dále pracujeme s národními orgány, abychom posílili dohled nad novátorskými technologiemi v oblasti tkání a buněk nezávislá poradní skupina na téma etiky a nových technologií nyní právě pracuje na stanovisku, která se týká genomové editace a mimo jiné se bude zabývat etickými dopad, dopady právě této eh, modifikace zárodečné linie. I komise mm, nyní mm, Eh, se zabývá tím, jak eh, pracovat s těmi stávajícími studiemi, které máme a my i mm, budeme provádět studie, které se týkají právě eh, implikací a budeme organizovat akce mm, o sociálních, etických aspektech o těchto terapiích, které se opírají o genovou editaci žádné catch the eye, připomínám, a všichni naši řečníci mají jenom jednu minutu, pan Líse. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Moderní genová technika nabízí skvělé šance, které musíme využít, ale samozřejmě musí to mít eticky motivované hranice, které musíme eh, respektovat. Ne všechno, co je technicky proveditelné, může být skutečně proveditelné z etického hlediska eh, v listopadu na konferenci se eh, hovořil ten čínský vědec nejen o tom jednotlivém případě a jsem vděčný tomu, že také vědecká komunita Eh, udělala tento pokrok. A toto musí být skutečně udržitelné. Musíme stanovit jasné hranice, které musí být dodržovány. Já výslovně děkuji radě za výklad eh, charty eh, základních práv, která je správná, ale také listina základních práv vlastně vylučuje zneužívání genových technik a musíme všichni dále pracovat na tom, aby se to nikdy už nestalo, to, co se odehrálo v Číně. Děkuji, pan Baláš. Ano, buďme striktní. První věc je, že nevíme přesně, jak, je, jak to vypadá s výzkumem, který provedl tento čínský vědec. Nic nebylo vědecky prokázáno ohledně těch tvrzení, která řekl, takže já skutečně zdůrazňuji, abychom byli opatrní. Nemůžeme jaksi věřit všemu, co bylo zveřejněno. A potom za druhé, skutečně máme zde chartu práv v Evropské unii a je potřeba, aby byl vhodný legislativní rámec na základě toho, který zakáže a určité praktiky, které by mohly být mimořádně nebezpečné. A třetí věc, a to je eh, jádro věci, že ten čínský vědec řekl, že využil eh, techniku, která je dnes vlastně zakázaná pro lidské genomy, ale on ji přitom využil pro nové techniky vegetální dehybridace, takže